Dobrý den, zahájíme naše zasedání. Zahájíme naše zasedání schválením programu. Eh, jistě nepochybujete o tom, že současná situace na Ukrajině nás vede k tomu, abychom změnili program zasedání, protože první bod byl bod nesmírně důležitý Eh, to je společné zasedání s AFETem a týkajícího se přípravy setkání Evropského parlamentu a Afriky. A, ale protože mm, Výbor pro zahraniční záležitosti záležitosti, všichni to jistě pochopí, eh, se sejde ve tři hodiny proto, aby eh, aktuálně prodiskutoval situaci na Ukrajině, zejména na Krymu. A budou mít zasedání čistě věnované této otázce. Takže vás žádám, abychom tento bod odsunuli na 16. hodinu, tedy bod týkající se setkání Evropského parlamentu Afriky. A to znamená, že nebude to zřejmě probíhat společně s ASETem, ale doufejme, že přijde pan Galer, který je předsedou našeho parlamentu eh, pro kontakty s panafrickým parlamentem, protože by bylo skutečně žádoucí, abychom tuto otázku projednali v jeho přítomnosti, abychom se dozvěděli jeho expertízu. Máte nějaké námitky? Eh, k pozměněnému programu našeho zasedání nikoli. Dobře, takže eh, náš program byl schválen s touto modifikací. Dostali jste zápis našeho zasedání 20. 21. ledna. Máte-li nějaké připomínky týkající se tohoto zápisu, prosím pěkně dejte to na vědomí sekretariátu před eh, koncem našeho zasedání. Nestane-li se tak, bude zápis schválen eh, v podobě, v jaké je. Rovněž jste dostali ve vaší složce doporučení a rozhodnutí týkající se zasedání koordinátorů z 11. února. 2014. Máte-li nějaké poznámky týkající se výsledku eh, tohoto zasedání, prosím pěkně dejte to na vyjednání sekretariátu do konce našeho zasedání. fakt, když se tak nestane, budou závěry schůze koordinátorů, eh, koordinátorů schváleny tak, jak jsou. No, eh, jak víte, byla jsem šéfka delegace, která sledovala volby v Nepálu a já jsem Eh, zpracovala závěrečnou zprávu eh, obsahující také naše doporučení. V těchto doporučeních jsme konstatovali, že zejména veškerá ustanovení eh, týkající se podpory zranitelných skupin nebyly respektovány v těchto volbách. To znamená, že my doporučíme posílit pravidla eh, v souvislosti eh, s zastoupením těchto skupin a rovněž eh, volební systém, který dává strana možnost nominovat kandidáty v momentě konání voleb. My tedy doporučujeme, aby toto ustanovení bylo vyškrtnuto. Jsou tady některá další doporučení, ale musím říct, že tato mise dobře skončilo. Skončila Nepál, má nyní vládu. Eh, mají tři měsíce na to, aby ji ustavili, ale ustavující zhromáždění, aspoň se tak domníváme, bude moci eh, během roku mm, konstituovat, pardon, mm, uvést v život novou ústavu. To je všechno, co se týče sdělení předsedkyně. Nedostali jsme žádné otázky směrem na komisi pro naše dnešní zasedání, takže bychom rovnou přešli k bodu 7. Aha, bod číslo 7 a 8 se zaměnili, takže se dostáváme k bodu 7. Máme potěšení mít mezi námi pana Damia Eliho, eh, který nám představí studii kterou parlament zadal týkající se uskutečňování společné strategie Afriko, africko-evropské. Tato studie eh, eh, byla zadána námi, protože tento měsíc se bude konat Euro africké meziparlamentní schromáždění, já už se účastní více členů našeho výboru a tudíž bychom měli více dohloubky analyzovat budoucnost. Jaký bude příspěvek panafrického programu eh, jeden z dokumentů pro nástroje rozvojové pomoci a jak toto bude zapadat do nové strategie euroafrické. Pane Heli, dávám vám na 10 minut slovo. Merci, madame la présidente. Bonjour. Děkuji, paní předsedkyně. Krásný dobrý den. Začnu pár slovy ve francouzštině a potom přejdu do angličtiny. Africký kontinent je z části francouzský, ale vlastně multijazyční a protože se to tate, také týká mezinárodních vztahů s Afrikou, budu tady kombinovat obou, oba jazyky. Děkuji mnohokrát za to, že jste mě pozvali pro to, abych eh, tady eh, prezentoval studii, kterou jste si objednali. Nyní tedy začnu hovořit anglicky. E DPM is, eh, is... IDPM e je nezávislá nadace. Center, uh, working... Výzkumné centrum, které pracuje jako e, makléř, zprostředkovatel v otázkách mezinárodních vztahů, zejména mezi Afrikou a Evropou, Evropské středisko pro e, management rozvojové politiky má asi 50 zaměstnanců a Pracujeme na celé řadě témat um, týkajících se Afriky a Evropy, bezpečnost potravin, mír a bezpečnost, infrastruktura, analýza politické ekonomie a podobně. Zprávy které nám byly zadány, nebo zpráva, je nadepsána Obnova důvěry a závazky, to je podtitul ale domníváme se, že toto poselství je pravděpodobně klíčové pro naši studii, pokud jde o eh, evropsko-africké vztahy a nadcházející summit. Prezentace je strukturována následovně. Mm, budu se věnovat devíti bodům, jednak o kontextu africko-evropských vztahů a jak se mění Dále dva body věnované implementaci, jednak mm, eh, obecně eh, poučení nebo lekce, eh, které lze vyvodit z posledních sedmi let implementace partnerství JAES, ale také poučení z toho, jaký typ implementace funguje dále, institucionální struktura, IAS, eh, včetně určitých kritických a analytických eh, pozorování. Dále pak pohovořím o eh, paradoxech a dilematech evropsko-afrického vztahu. Mm, zaměřím se na výzvy, jimž je nutno čelit a kompromisy, kýžené kompromisy. Dále šestý bod, financování Evropskou unii a určité úvahy o tom, jak si stojíme jeden měsíc před vrcholným setkáním Africko evropských představitelů v Bruselu a dále pak eh, několik úkolů pro Evropský parlament a priorit a eh, eh, jak dál v rámci africko-evropských vztahů dlouhodobě. První bod. Co se změnilo ve vztazích mezi Afrikou a Evropou? To, co vidíme na straně Afriky, vidíme samozřejmě novou situaci, optimističtější situaci, africký ekonomický boom, konjunktura, eh, vzmáhající se kontinent, který je sebevědomější, ale také stále ještě přetrvávající velké výzvy, pokud je o udržitelné a inkluzivní inkluzivní růst, nezaměstnost, nestabilita a také role mládeže. Pokud je o stranu Evropské unie, i tam se věci mění. Jednak ekonomická a finanční krize postihla EU a také eh, politická krize je viditelná a také krize na Ukrajině dnes ilustruje, že nejenom Afrika se musí potýkat s nestabilitou a hrozbami na vlastním kontinentu. Takže evropský kontinent je pravděpodobně méně optimistický a někteří Afričané jej vidí jako upadající kontinent. A třetí klíčový trend je pravděpodobně vzestup nových globálních hráčů na africkém kontinentu a ty vytvářejí nová partnerství s africkými institucemi a státy. To je eh, vlastně ten základ, to pozadí africko-evropských vztahů v nadcházejících letech a také z toho bude vycházet vrcholný summit příští měsíc. Eh, jaké lekce lze vyvodit z implementace JAS? JAS je jak politické prohlášení, tak i program partnerství. Takže pokusím se vyvodit určitá poučení z tohoto partnerství. Obecně viděno, e, důležité je pochopit, že těch osm partnerství IAS se vyvíjely vlastní rychlostí a vlastním e, stylem a e, vedou k celé rozmanitosti dialogů a způsobu implementace. Když zainteresované strany a zejména spolupředsedající těch tematických partnerství Eh, zvolili flexibilní a eh, kreativní eh, přístupy, tak i implementace byla kreativní a účinná. A rámec EAS e byl pak považován za velmi příznivý pro spolupráci mezi EU a Afrikou. Opačný přístup, to znamená neochota postoupit eh, vpřed, eh, zablokovala kooperaci a dialog. A to platí o otázkách typu dohod o ekonomickém partnerství, Mezinárodní eh, trestní tribunál nebo hlavní základní bezpečnostní krize. Podívejme se nyní na tu pružnou a vynalézavou implementaci. Pokud jde o infrastrukturu, partnerství infrastruktury, míru a bezpečnosti, tak eh, ten, tomu dialogu velmi prospěly eh, předchozí, již stávající finanční facility, které umožnily prohloubit toto partnerství nad rámec, eh, nad rámec EAS. V oblasti ehm, obchodu a regionální integrace jsme zaznamenali velký rozdíl mezi vyjednávání EPAS a rámcem EAS na straně druhé. Někteří představitelé EU nám dokonce neoficiálně řekli, že EPAS je vlastně dobře míněný diplomatický e, disaster, katastrofa, ale v některých tématech, zejména regionální integraci, jsme zaznamenali také silnější zapojení jednotlivých tematických generálních ředitelství Evropské komise. V oblasti demokratického řízení a lidských práv byl ten dialog náročný v průběhu let, ale byl také doprovázen určitými inovativními řešeními a také v poslední době i kulturní kooperací, například eh, pokud jde o ilegální obchodování s kulturními statky, eh, který se, eh, toto jednání se konalo v Casablance. Pokud jde o výzkum a zejména i výzkum vesmíru, tak tam došlo k intenzifikaci spolupráci. Jak dál? Naše poselství zní tak, že to partnerství je náročné, ale pouze konzultativní a proto jsme zpracovali diagram, který zobrazuje náročnost a komplexnost struktury IAS, co by partnerství a domnívám se, že i v těch podrobnostech je tento diagram vymluvný. Jeden ze závěrů eh, spočívá v tom, že ten univerzální model eh, je neadekvátní pro JAS eh, e a stále ještě panuje určité pomatení na úrovni implementace a neprosazuje se zásada subsidiarity a stále ještě nevíme, na jaké úrovni nebo o jaké úrovni implementace se bavíme kontinentální, regionální, národní nebo všechny úrovně. A třetí eh, jasný závěr z těchto studií spočívá v tom, že tato struktura skutečně postrádá eh, jasná propojení s orgány, které přijímají rozhodnutí na evropské, ale i africké straně. Vztah eh, stále ještě čelí řadě paradoxů a dilemat jimž se budeme muset postavit během summitu nebo po něm. Chceme-li, aby se v implementaci pokračovalo a aby zůstala na, v dobré kvalitě. První paradox je, jsou určité nedůslednosti ve vedení na obou stranách. Bylo poměrně obtížné identifikovat jasné, relevantní, udržitelné eh, představitele vůdce na obou stranách. Je nutno poznamenat, že nedošlo k žádnému ministerskému setkání již od roku 2010. To partnerství tedy postrádá určité politické usměrňování. Druhý paradox je, e, jsou velmi těžkopádné implementační struktury a to vytváří napětí mezi pokusy o účinnost a flexibilitou a používáním eh, dohodnutých struktur. To je také nutno řešit. Třetím paradoxem jsou asymetrie. Zatímco tady hovoříme o eh, vztazích eh, na rovné úrovni, hovoří, vidíme často určité projevy asymetrie v kapacitách na obou stranách. Napětí eh, narůstá také mezi unilaterálním eh, plánováním a financováním EU a duchem eh, společného kofinancovaného partnerství. A v neposlední řadě asymetrie ve financování, to je napětí mezi financováním z Evropské unie a omezeným kofinancováním ze strany afrického kontinentu. To se možná změní, ale v této chvíli jsou to ty hlavní závěry studie po sedmileté implementaci. A nyní se podívejme na financování EAS eh, e eh, Evropskou unii. Není to výjimka. Opět tady narážíme na složitost finančních mechanismů Evropské unie i v souvislosti s EAS. A eh, Především musíme zdůraznit vytvoření Evropského panafrického programu, což asi přitáhne pozornost eh, během jednání a také v příští implementační fázi. Před summitem je klíčovým poselstvím studie to, že ambiciozní politická vize a prohlášení jsou eh, nutná. Je nutno eh, opět obě, oběma stranám připomenout eh, význam eh, společné mm, těsné součinnosti a eh, také zdůraznit nutnost obnovit důvěry, důvěru. Dále mm, je zde snaha překonávat potenciální překážky, které se objevují například v oblasti lidských práv, Mezinárodního trestního tribunálu a tak dále. Tyto překážky nebo sporné body byly opakovaně předmětem jednání před summitem. Tady summit eh, má dvě obce. Buď nižší obce, kdy vlastně IAS e bude spíše jakousi možností implementace dohody, anebo vyšší politická mobilizace na obou stranách. Pokud jde o doporučení pro parlament, identifikovali jsme tři oblasti, oblasti, které si zaslouží e, pozornost. První se týká politické úrovně a politických e, prohlášení. Lepší identifikované politické vedení a řízení, kdo má na starosti tu nejvyšší úroveň, Dále eh, závazek k společnému rozhodování a eh, kofinancování a dohoda nebo shoda o dlouhodobé africko-evropské strategii. Eh, dále je nutno vyjasnit míru intervence a v čem spočívá africká subsidiarita. Dále úsilí Um, druhý bod eh, je kvalita dialogu a implementace. Tady je nutno vytvořit eh, funkční vazby mezi stávajícími africkými a evropskými strukturami. A nakonec je nutno také věnovat větší pozornost eh, kontrole a dozoru, posílit tyto mechanismy a lépe definovat roli parlamentu v těchto mechanismech. Ještě něco na přemýšlení pro tento výbor. Totiž určitá pozornost by se měla také obrátit nebo věnovat eh, mentalitě a postojům, eh, v čem spočívají naše eh, zájmy. Afrika se totiž stává také zemí příležitostí, šanci a to musíme rozpoznat, jak přetavit tuto novou realitu do diplomatické iniciativy a kooperační iniciativy jaké vlajkové lodi této spolupráce chceme vytvořit. Eh, uvědomujeme si svůj strategický zájem o Afriku a když se eh, zabýváme eh, jednotným přístupem k Africe, jsme si skutečně jistí, že Afrika chce být vnímána jako jeden jednolitý kontinent a co se stane po Eh, uplynutí či vypršení dohody z Kotonu v roce 2020. I o tom musíme pouvažovat možná společně, zatímco každá strana mm, bude na tom pracovat samostatně, zejména na tedy příštích, eh, příštích představách. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní dávám slovo komisi, pakliže tedy si přeje se na něco zeptat? A jak víte, máme tady jako zástupce pana Miše Šostra Pereru, jako zástupce komise. Thank you very much. Uh... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já si myslím, že s většinou toho, co Damien Heli právě prezentoval, souhlasíme. Dotkl se hlavních témat, pro stávající strategii pro partnerství EU-Afrika. Hovořil o tom, zda toto je způsob, jak definovat model pro ty velké ambice politické strategického partnerství. Naše závěry v rámci institucí a služeb ehm, jsou však takové, že tato strategie není odpovídající a je potřeba ji zlepšit. Eh, jedna věc, ve které bych asi nesouhlasil tolik, eh, bylo to, kdy hovořil o efektivitě expertních skupin a hovořil o tom, že se aplikuje dostatečná kreativita. Já si myslím, že ten úspěch byl spíše důsledkem společných zájmů obou stran, eh, související s modelem, který používáte, vždy máte nějakou míru úspěšnosti ale je potřeba podívat se na tento vzorec jinak, a to tak, abychom zohlednili nejenom úroveň ambicí, ale i jiné faktory, jako například absorpční kapacitu, možnost a schopnost dodávat výsledky, jako nutné finanční okolnosti, které potřebujeme. Takže možná potřebujeme nějakou, aby se tak řeklo, lekci o realitě, abych tak řekl. A přesně k tomu se chystáme. Hodláme to provést během příštího summitu v rámci diskuse s našimi africkými partnery, kteří sami o sobě přistupují k stávajícímu modelu rovněž dosti kriticky. A zaměříme se na to, co dělat dál. Fakt, že souhlasíme co do diagnózy, neznamená, že souhlasíme co do léčby našich stávajících problémů. Možná naši partneři budou mít jiný přístup než my. Nicméně rád bych souhlasil s tím, že věci tak, jak byly, nemohou pokračovat. To samo o sobě je velmi důležité téma. Zmiňujeme celou řadu témat, například to, co pan kolega říkal o výzvách, o dilematech, o paradoxech, které před námi leží. Některé tyto věci nebudeme schopni vyřešit ani v rámci summitu, ani v rámci příštích měsíců a let, protože se jedná o práci celé generace. Zkrátka potrvá to zajistit vylepšení spolupráce do takové míry, jak bychom si to představovali, a tak, jak jsme to deklarovali v usnesení z roku 2007, na konci cesty skutečně zatím nejsme. Některé věci na papíře vypadají krásně, ale v reálu už tak hezké nejsou. Každopádně je potřeba pokračovat v práci. Tento summit je prvním krokem v revizi stávajícího modelu a jedná se také o kvalitní příležitost pro nás, pro všechny, abychom se znovu zamysleli nad tím, o čem pan kolega hovořil jako o strategických cílech pro nás a pro Afriku je potřeba zaměřit se na to, zda ty cíle můžeme synchronizovat do té míry, aby pozitivně přispívali ke vztahům obou kontinentů. Rád bych rovněž zdůraznil eh, další věc, o které pan kolega hovořil, důležitost občanské společnosti a její integrace do této strategie. Eh, strategie jako taková sama říká, že je soustředěna na lidi, ale v reálu participace organizací občanské společnosti nedosáhla úrovně, kterou bychom považovali za žádoucí. A proto je potřeba zejména zvážit otázky toho, jakou novou roli může mít občanská společnost v jakékoliv nové podobě dohody obou stran. Nicméně je potřeba být i bdělí a zajistit, že i občanská společnost do budoucna bude hrát důležitou roli. Monitorovací mechanismy, transparentní mechanismy, mechanismy přeskumu, mechanizmy dohledávání toho, jaké budou výsledky práce odborníků na technické úrovni. To vše bude vítáno a budou to nutné kroky k tomu, abychom pochopili, jak nejlépe pracovat, aniž bychom vytvářeli samoučelnou byrokracii, další těžkopádný nástroj, který by pak žil ze sebe sama a vlastně vůbec nedělal to, co má dělat. Takže to je taková červená nit, která prochází celým tímto tématem a o které je potřeba přemýšlet. Samozřejmě vítáme roli parlamentu v rámci tohoto monitorovacího procesu a mohu říci, že doufám, že všichni budeme mít kapacitu na navýšení dialogu s parlamentem a jaksi eskalování naší spolupráce na tom, čemu snad můžeme říkat společné cíle. Sečteno a podtrženo to je, myslím, velmi dobrý odrazový můstek pro naši nastávající debatu. A nejen to, bylo to velmi jaksi zajímavé a blahopřeji a děkuji panu kolegovi za odvedenou práci. Merci beaucoup, děkuji vám a nyní dávám slovo panu Martinezovi. Gracias, kolega Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně předsedkyně. Dovolte, abych ehm, zaprvé poděkoval za tu prezentaci, kterou jsme slyšeli. Jistě to bylo nesmírně zajímavé a kromě toho také velice přesné. Bylo to ehm, za dodržení ehm, časového limitu a vím, že celá řada osobností a přátelé, kteří nám představují dokumenty takovéto povahy, jsou schopní zhrnout to mm, ne vždy tak vynikajícím efektivním způsobem, jaké jsme, jaký jsme zažili teď. Já bych měl dva nebo tři příspěvky. Rád bych se zeptal na to, jaká je generální problematika s dvěma či třemi aspekty eh, v z pohledu toho setkání, které nás čeká koncem března. Je tady jedna otázka v této zprávě týkající se toho, zda Afrika je či není jedna. A v postoji, kterou Evropská unie zaujímá vůči Africe, stejně jako Evropský parlament, hovoříme vlastně o dvou Afrikách. Hovoříme o středozemní Africe a hovoříme o zbytku Afriky. A to způsobuje stále více problémů eh, v našich vztazích s panafrickým parlamentem. Eh, a stejný problém existuje ve vztazích s Africkou unii. Za prvé proto, že veškerá naše práce, veškerá naše perspektiva spolupráce je rozdělená, jako bychom hovořili o dvou odlišných kontinentech s dvěma různými partnery. Ale naopak, my přece máme co dočinění s Afrikou jako jednotou, s panafrickým parlamentem, takže tady nehovoříme s dvěma, ale s jednou Afrikou. A to je první téma, které bychom si měli uvědomit a pracovat na něm. Nezávisle na tom přidaném problému, vyplývající ze skutečnosti, že panafrická unie Africká unie není to tež, protože tady máme také Maroko, které je velice významným partnerem a, a je nenahraditelný pro Evropskou unii, zejména pro určité země Evropské unie. Na druhé straně víme, že z důvodu, které všichni známe z historie a tak dále, čelíme tomu, že v Africké unii zase jiný partner, který kromě toho že tady postupuje velice obezřetně. Přesto to znamená určitou dysfunkci. Už sam, sam název našich vztahů není vztah Evropské unie s Africkou unii, ale je to summit Evropské unie s Afrikou. To je tedy problém, který nemůžeme rozhodně tady ignorovat. A pak Tady máme konkrétnější téma a já se obávám, že toto téma. No, vlastně tady jsou dva problémy, které by nám mohly zkazit ten summit. První problém je téma, na které nesmíme zapomenout, protože v posledních třech či čtyřech letech jsme zažívali konflikty velmi závažné povahy v nejrůznějších afrických zemích. Samozřejmě všich, všem, všech se nás nesmírně dotýká situace na Mali, situace ve Středoafrické republice. Ale když se podíváme tak trochu zpět, tak vidíme, že to, co bylo eh, středozemní Afrikou, i tam eh, jsme zažívali například to, co se dělo v Libii, Znamená to tedy, že tyto konflikty jsou konflikty, které se neuzavírají jako jizvy, ale naopak zůstávají otevřeny. Neexistuje ani den, neprojde ani den, abychom nezažili nějaké závažné překvapení. Například v Líbii, co se děje za posledních 48 hodin, kromě tedy oficiálních zpráv a tak dále, Jistě si všichni uvědomujete reálnou situaci, eh, se kterou jsme konfrontováni a myslím si, že bychom měli být jaksi více schopni reagovat na tyto situace. A poslední téma, o kterém se domnívám, že bude nevyhnutelné, protože tady budeme mít lidi z Evropského parlamentu, zejména lidi z mé skupiny, eh, které rozhodně znesou svou prioritu a to je absolutně nekompatibilní kompatibilní situace týkající se vztahu, které Evropská unie může mít, a to je situace v Ugandě. Ale to není samozřejmě jenom v Ugandě týkající se tohoto zákona pro následování gender, genderu bych řekl, pro následování pohlaví, protože tento zákon proti homosexuálům, který tam byl schválen, je strašně, my jsme se snažili postupovat racionálně během let, ale je to téma, na které si vzpomínám, o kterých se hovořilo v nejrůznějších samitech, i včetně karibské oblasti, ale je zcela zjevné, že tady došlo k monumentálnímu kroku zpět, alespoň tedy v oficiální politice. A není možné, aby na té schůzce, na tom summitu, kterou budeme mít, se prostě toto téma smetlo ze stolu. Protože já vím, že tady máme různé poslanecké skupiny, které se nemůžou přiblížit ke vztahům s Afrikou, aniž by z tohoto učinili opravdovou prioritu. Já tedy skutečně nevím, jak vidí naši experti, včetně komise, tuto situaci, ke které může dojít, jak vám říkám, neexistuje způsob, jak zamezit nastolení tohoto tématu, eh, proto když budeme tedy eh, hovořit s takovou zemí, jako je Uganda, pak, když to neuděláme inteligentním způsobem, eh, pak prostě tady vznikne unie jiných Afričanů, kteří No možná nemají stejný postoj jako Uganda ve své legislativě, nejenom ve své legislativě, ale také v oficiálních prohlášeních jejich prezidentů, eh, který mají charakter přibližující se provokaci. Takže já bych rád, kdyby zahraniční služba a, a komise nám řekly, jak nahlíží oni na tuto problematiku a jak si myslí, že bychom ji měli vznést eh, vzhledem ke vztahům v Africe a zemích, které jsem zde uvedl zemím, které jsem zde uvedl, protože samozřejmě nemáme žádný zájem na tom, abychom organizovala summit a organizovali summit, eh, eh, který prostě skončí neúspěchem. A řekne se, že by se tedy posunul tento summit. Ale toto téma rozhodně, rozhodně vzneseme, protože je to téma ospravedlnitelné. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Kosta Selastro, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem chtěl využít tohoto okamžiku, abych řekl můj názor. Ta zpráva je nesmírně zajímavá. Chci také poděkovat panu Helimu za jeho zprávu a člověk nemůže být diplomatičtější, než obecným způsobem říci, že vztahy mezi Evropskou unii a Afrikou eh, v současné situaci mm, jsou mm, eh, jaksi eh, mlhavé, abych tak řekl, a komise, Evropský parlament a vlastně všechny orgány Evropské unie, tak jak se praví v této zprávě, bychom měli znovu získat důvěru když se podíváme na globální situaci, my chceme samozřejmě sehrávat důležitou roli v Africe, ale musíme jak si ozřejmit naše postoje, co vlastně v Africe chceme dělat. A tady naražím na to, co řekl kolega Martínez, a to je problém Ugandy. V Evropském parlamentu se konají stále susky. Teď dokonce v tomto okamžiku se setkávají nejrůznější politické skupiny, aby hovořilo o strategickém dialogu s Pan africkou skupinou. A Evropský parlament má jasnou pozici k tomuto tématu. Rád bych využil tohoto okamžiku, abych se dověděl váš názor na cíle týkající se rozvojových cílů tisíciletí. O tom se také jistě bude hovořit a proto musíme uh, Hmm, si uvědomit, že je důležité o tom hovořit v souvislosti s našimi vztahy s Afrikou, zejména trvale udržitelné vztahy, potom téma bezpečnosti. na no to také vlastně narážel kolega Martínez, to je zásadní téma. Jak ze strany Evropské unie budeme mít naprosto jasnou a definovanou hm, pozici vůči Africe. Teď zažíváme s Ukrajinou pozice, Eh, eh, situaci, kdy prostě jsme si vůbec nedokázali představit, že by se tam ten problém vyvinul takovýmto způsobem. A jakou strategii eh, jasnou budeme mít ze strany komise, parlamentu, týkající se jak důvěry, tak také té politiky, o které hovořil náš přítel e- Eli. No, tak chci se dovět vaše hledisko na tento názor. A teď ještě jednu věc. Víme, že co se týče spolupráce s novými partnery a se soukromým sektorem. Chceme je více zapojit a to by také mohla být příležitost právě ten náš summit. A teď jsem se chtěl dovědět, co si o tom myslíte vy, protože se domnívám, že soukromý kapitál by mohl být určitou příležitostí, pakliže že s ním budeme nakládat transparentním způsobem v našich bilaterálních vztazích. Jinak velice souhlasím se zprávou, která upozorňuje právě na eh, tu situaci a vztah mezi Středoafrickou republikou a Evropskou unii. Děkuji. Děkuji vám, pan Eli, dám vám slovo, abyste mohl zareagovat na otázky našich poslanců a na jejich připomínky týkající se vnější služby. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji eh, panům poslancům za jejich eh, komentáře a příspěvky. Pravděpodobně budu postupovat eh, v odpovědích krok po kroku. Co se týče obecné diagnostiky, tedy způsobu, jak kvalifikovat vztahy mezi oběma kontinenty, já jsem napsal před rokem článek pro určitý časopis v Jižní Africe o mezinárodních vztazích. Tento člán, ten článek, článek se nazýval tak že to dnes může znít možná pesimisticky. Je to určité selhání. A to je věc, o které jsem se tady chtěl zmínit. Na jedné straně tady máme riziko, že se oba kontinenty budou od sebe vzdalovat a za druhé, že tady máme veliké nebezpečí e, fragmentace e, dynamiky v obou kontinentech uvnitř nich. A příprava samitu, který nás čeká, ukazuje, že tady eh, jsou síly, které se snaží zamezit té roztříštenosti v dynamice každého jednotlivého kontinentu. A když se podíváme hmm, na reálnou situaci, tak si myslím, že se to klidně může stát. A my se snažíme hledět konvergenci, ale jiní zase nemají na této konvergenci zájem. Domnívám se tedy, že detailnější analýza nejrůznějších aktérů je velice důležitá a to mě vede k otázce týkající se rozdělení mezi Severní Afrikou a zbytkem Afriky. Víme velice dobře, že tady máme tento špagetový bolt eh, v institucích a v Africké unii také víme, že tady máme centrum regionální fabrice, které si zrovna nepřeje eh, nějaké multilaterální mnohostrané konference a účastníci jich jenom, když se jim to zrovna hodí. No, a situace v Evropské unii je vlastně obdobná. Eh, členské státy, eh, které jsou dostatečně mocné a mohou tedy jednat sami o sobě, nemají potřebu eh, multilaterálních setkání eh, pro provozování své zahraniční politiky. Čili jsme tady v určité dialektice, jak už jste na to upozornili sami. Otázkou je, jak využívat příležitosti hm, proto, aby tato mnohostraná setkání se zmnožovala. Když se podíváme na to, zda tedy jednotlivé státy, jak africké, tak evropské, se snaží ve svých bilaterálních vztazích přispět k přiblížení obou kontinentů. Proč ne? Ale jinak se domnívám, že je nesmírně důležitá bdělost. Když se podíváme na kontinentální dimenzi a vytvoření panafrické unie, to je historická záležitost, je to něco nového, a je to něco, co možná bude znamenat velký rozdíl, pakliže diskuse budou využity v kontextu důvěry a budou mít dobrou kvalitu. Jedním z aspektem partnerství je samozřejmě mm, financování, pomoc financování. Nemáme už žádné výmluvy na to, že nemůžeme financovat. Je třeba e, pracovat v duchu společných akcí. A to je stav ducha. A to je věc, která se musí realizovat v každodenní činnosti. A domnívám se, a to je tedy teď osobní můj postoj, že ta kontinentální dimenze by měla být privilegována zejména když se hovoří o summitu jako takovém, pak tady máme zase regionální úrovně, máme tady desítky, desítky projektů, které běží v té, na té regionální úrovni, ale na to nemusíme diskutovat, o tom nemusíme diskutovat na tom summitu. Eh, co se týče tématu konfliktu, já jsem to tak nezdůrazňoval, ale kvalita spolupráce v oblasti bezpečnosti je výjimečná mezi Evropany a Afričany. Když to srovnáme s jinými mezinárodními aktéry, tak je zdaleka nejlepší. Já jsem byl v listopadu v Addis Abebě a e, hovořil jsem e, za evropskou delegaci, zejména v otázcích míru bezpečnosti s našimi protějšky e, z určitého výboru Panafrické unie a všichni vyslovili spokojenost z vykonané práce. Je tady společná vize, je tady důvěra a uskutečňují se tady zcela konkrétní záležitosti. Podívejte se na Somálsko, podívejte se dnes na Sahel, na Africkou, kde Africká unie hraje stále důležitější roli a zde dialog s Evropou probíhá velice dobře. Podívejme se na kvalitu například Elizejského paláce eh, týkající se Středoafrické republiky i dialogy s regionálními organizacemi. Já si myslím, že tady máme skutečně společnou vizi a naději na úspěch. Potom tady máme různé formy spolupráce. Máme tady tu formu à la Frances, podle francouzského způsobu, když se vidíme, že Francie jednala sama bez koordinace s jinými. Vidíme, že tady jsou ale také jiné formy spolupráce, například evropská forma spolupráce jakási forma africká jako taková se sice ještě nekoná stoprocentně, ale tvoří se. Domnívám se, že jsme v určitém přechodném období, kdy se formy spolupráce mění a dojde-li ke konzolidování té africké spolupráce, tak můžeme dospět ke konzolidovanější spolupráci mezi oběma kontinenty. Je třeba tedy nahlížet na věci flexibilně, ale myslím si, že v otázce míru a bezpečnosti můžeme být skutečně optimističtí v naší spolupráci. Co se týče citlivých bodů k diskusi, tady bych rozlišoval politická prohlášení eh, s jazykem politického prohlášení, kde se používá jazyk spíše mířící na legislativu v Ugandě, no, zejména v souvislosti s homosexualitou, a za druhé kvalita práce, která může být provozována eh, z hlediska hájení lidských práv. Tady bych rád připomněl, že Mezinárodní trestní dvůr v určitém okamžiku, eh, když eh, rozhodl, že mezi Afrikou a Evropou se vytvoří pracovní skupina právníků, která bude spolupracovat na univerzálním právu. Čili tady existuje dialog a technická spolupráce, které by snad mohly přispět k odstranění napětí, která tady existuje, jenom eh, skutečně za účelem dosažení společného dialogu. Hmm, co se týče cílů rozvojové, nástrojů rozvojové pomoci, eh, se všemi s nimiž jsem hovořil, zdůraznili, že spolupráce s nevládními organizacemi naprosto selhala, protože tady byla problematika subsidiarity. Hmm. Protože se to pokoušelo řešit na lokální úrovni, zatímco to jsou globální záležitosti. Je třeba tedy podívat se na příhodnost úrovně vyjednávání a pracujeli se na možnostech financování eh, týkající se roku 2015 eh, v souvislosti s rozvojovými cíly tisíciletí, tak to je nesmírně komplexní téma, které je třeba transformovat do stanovení priorit a sestavení seznamu, ale hlavně stanovení priorit ze seznamu přání, která jsou nesmírně dlouhá. A potom ale další spolupráce, ta se děje na úrovni zemí, například společná programace mezi jednotlivými státy Unie, Evropské unie je základní. Čím více budou existovat společné programy eh, mezi a v rámci jednotlivých členských států Evropské unie tím snadněji budou dosažitelné rozvojové cíle tisíciletí v Africe. Myslím si, že jsme přešli ze, ze strategie pro bezpečnost globální na bezpečnost regionální. Když se podíváme na Sahel, to je nevýdané, čeho se dosáhlo. A myslím si, že tato strategie pomáhá Evropanům napřímit jejich úsilí a soustředit ho do jednoho proudu. Čili i tady, třeba, že jsem nezávislým pozorovatelem, myslím si, že musíme být intelektuálně upřímní, abychom řekli, že navzdory veškeré kritice, která může zaznívat, se dosáhlo v posledních letech pozitivních záležitostí, které je třeba vyzdvihnout, aby mohlo dojít k dobrému následování. A co se týče soukromého sektoru, Měli jsme řadu soukromých studií týkajících se, se zapojení soukromého sektoru do rozvojové pomoci. Máme tady otázku, jakým způsobem evropské vlády spolupracují se soukromým sektorem e, například v politice investic. Je tady také otázka ekonomické diplomacie Evropské unie. Jsme dnes připraveni podívat se na nezbytnost zaujmout postoj podporování evropských investic, kolektivní podporování investic eh, v Africe prostřednictvím například průmyslových a obchodních komor. A druhý rozměr to je kooperace mezi agenturami pro rozvojovou pomoc a soukromých sektorem. A to je také určitá problematika, která byla detailně studována kde se vyjasňují různé typy spolupráce se soukromým sektorem. Děkuji mnohokrát a promiňte, paní předsedkyně, že jsem možná hovořil příliš dlouho. Děkuji vám. Budeme teď pokračovat v programu našeho zasedání s výměnou názoru s panem Gálerem, který předsedá delegaci Evropského parlamentu pro vztahy s panafrickým parlamentem. A víte, že toto zasedání jsme měli mít v přítomnosti pana Broka, který je předsedou naší komise pro, našeho výboru pro zahraniční záležitosti, ale v současném okamžiku, jak už jsem vám vysvětlila, tady pan Brok nemůže být. Takže budeme hovořit o přípravě summitu mezi Evropským parlamentem a africkým parlamentem a to se bude konat 31. května 1. dubna. Čtvrtý, je to čtvrtý summit se, se bude konat 3. a 4. dubna a zúčastní se zúčastní se evropští i afričtí zástupci z nejrůznějších institucí. <clears throat> Tento summit eh, bude veden předsident, prezidentem Evropského parlamentu, předsedou Evropského parlamentu panem Šulcem a <clears throat> předsedou panafrického parlamentu. Bude tady také vysoká zástupkyně pro zahraniční provnější činnost paní Rabinka Eštonová a další jiní zástupci také zástupci nevládních organizací a bude připravena společné, bude připraveno společné prohlášení, které bude vydáno 2. dubna na začátku čtvrtého samitu Evropské unie a Afriky. Ten, toto prohlášení by mělo vyjádřit jak obavy, tak priority obou parlamentů Eh, a také vyjádřit společně vypracovanou strategii mezi Evropskou unii a Afrikou. Pan Galer, který předsedá naší delegaci pro styky s panafrickým parlamentem, nám vysvětlí, jak vypadají přípravné práce pro uskutečnění tohoto samitu. Jistě je zbytečné připomínat panu Gálerovi, jak leží oběma našim výborům na srdci rozvoj na africkém kontinentu. Mm, vždyť eh, tady litujeme toho, že společná strategie mezi Afrikou a Evropskou unii eh, byla tak trochu rozmělněna redundantními činnostmi a také nepřítomností specifického rozpočtu, abychom mohli tuto strategii realizovat a Fed trval na nezbytnosti jít až zda, za heslo capacity building, abychom se stali skutečně důstojným partnerem pro zabezpečení míru a bezpečnosti jak na regionální, tak na globální úrovni, abychom také uskutečňovali hospodářskou pomoc na regionální úrovni na důstojné úrovni. Čili, drahý pane Gálere, ráda bych vás požádala, abyste z titulu předsedy našeho zhromáždění, našeho parlamentu s panafrickým parlamentem, nám představil vaše priority. Eh, očekáváte obecněji něco od tohoto čtvrtého samitu? Zajmé, budeme vás velice bedlivě sledovat, zejména co se týče práce na to společné prohlášení, které by mohlo posílit roli parlamentu na respektivních kontinentech, čili na našich obou kontinentech pro lepší provozování bezpečnostní politiky jak v Africe a v Evropě, abychom zajistili pro občany obou našich kontinentů také dostatečnou informovanost o této politice. Politická diskuse během summitu jako takového eh, bude jedna věc, ale my bychom teď měli hlouběji popřemýšlet o tom, jak tuto diskusi připravit a jakým způsobem by tato diskuse mohla být zapracována do závěrečných prohlášení samitu. Dávám vám slovo, pane Gálere. Děkuji vám, paní předsedkyně, milí kolegové a kolegyně. I já bych si byl přál, aby toto proběhlo v tom předchozím rámci, tedy v rámci společného zasedání výboru DV a AFET že bychom tady měli ještě větší manipulační prostor, ale jak jste už řekla, paní předsedkyně, aktuální situace, zejména na Ukrajině, si vyžádala, aby výbor pro zahraniční věci hovořil s panem Taraš, Tarasjukem, ukrajinským ministrem zahraničí, který je momentálně na výboru pro zahraniční věci a e, má angažovanost s tématem Ukrajiny eh, je také důvodem pro to, že jsem se nemohl zúčastnit předchozí prezentace, protože jsem poslouchal informace o Ukrajině. Nicméně podklady, které jsem dostal, jsou v angličtině a tím pádem, když dovolíte, budu i já hovořit anglicky. Milí kolegové, jak víte, první africko-evropský summit mezi Eh, hlavami státu EU Afrika proběhl v Káhyře v roce 2000 a teprve na druhém summitu v roce 2007 v Lisabonu se z této akce stala hlavní scéna, aby se tak řeklo, a rozhodlo se, že se summit bude pořádat každé tři roky a bude to alternovat mezi Afrikou a EU. V Lisabonu se hovořilo o akční strategii, Lisabonské deklaraci a společné postupu. Ta společná strategie popisuje dlouhodobou společnou vizi budoucnosti evropsko-afrických vztahů v globalizovaném světě. Jdeme ještě nad rámec rozvojové spolupráce, otevíráme dialog EU a Afriky na politická témata i mimo hranice Afriky tím, že se už nezaměřujeme pouze na africká témata, ale hovoříme i o globálních a evropských otázkách. Jdeme také nad rámec fragmentace a podporujeme africkou snahu eh, dospět místní a kontinentální reakce na eh, konkrétní témata. Jdeme nad rámec institucí, chceme zajistit lepší participaci afrických i evropských občanů v rámci celkového posilování občanské společnosti na obou kontinentech. Jde o tuto společnou vizi, která zakládá naše společné principy, v rámci kterých definujeme osm konkrétních partnerství. V Tripolisu v listopadu 2010 jsme prezentovali druhý akční plán, této strategie a jak víte, eh, tento čtvrtý summit mezi 54 státy Africké unie a 28 členskými státy Evropské unie proběhne v Bruselu 2. a 3. dubna. Eh, respektive přesněji řečeno, formálně nejde o Africkou unii, jde o eh, Afriku, tak aby se mohlo účastnit i Maroko. Abych reflektoval parlamentní rozměr tohoto samitu, tak ten parlamentní summit před tímto eh, summitem byl již uspořádán v Lisabonu a i v Tripolisu v letech 2007 a 2010 před druhým a třetím summitem. Eh, na příš, v příštím, eh, na ten příští summit proběhne ten pre-summit 31.3. a 1.4. zde v Bruselu. V minulém roce naše společná delegace uspořádala meziparlamentní schromáždění v Jižní Africe, kdy se hovořilo hlavně o přípravě čtvrtého summitu a účastníci tohoto summitu už vlastně ten pre-summit berou jako automatickou věc v rámci našeho plánu a postupu i programy Takovýchto presamitů se již plně odsouhlasují, mimo jiné na pořadu jednání eh, to, že takovéto presamity mají být okamžitě před tím hlavním samitem, mají to být tři půl dne, bude to tedy ráno od rána 31. a společný návrh usnesení by měl být pak připraven tímto presamitem na základě hodnocení společné africko-evropské strategie. Je potřeba angažovat občanskou společnost a přizvat také relevantní nevládní organizace, podobně jako zástupce Evropského parlamentu, kteří budou pak čini eh, v jaksi kuloárech tohoto presamitu. Eh, dále Usnesení pro první polovinu roku 2014, přijaté v září 2013 během Evropského parlamentu, tento presamit rovněž zahrnuje. Co se týká účasti, víme, že eh, pan africký parlament bude zastoupen 23 eh, osobami, na eh, straně EP bude vytvořena ad hoc delegace o stejném počtu osob. Tato akce proběhne na úrovni Evropského parlamentu, Máme tam jedno místo pro pana Šulce a 12 míst pro delegaci pro pan Africký parlament a zbytek míst bude přidělen politickými frakcemi, zejména osobám z výboru AFET, INTA, DEVE a e, delegaci pro společné parlamentní schromáždění. Říkám naprosto otevřeně a upřímně, že doufám, a nechci být nějak formalistický, že doufám, že těch 23 osob seženeme a nebudeme úplně tak počítat, jakou mají vysačku, ať už budou odkudkoliv z této instituce budou vítáni nejde pouze o mou delegaci, ale i o DEVE, AFET, INTA, ACP, EU, tedy AKT, EU. A spoléháme jak na řádné členy, tak na náhradníky. Myslím si, že je potřeba se zangažovat a namotivovat všech 23 osob nejenom na zahajovací ceremoniál, ale na celé ty tři půl dne, tak, aby skutečně mohlo dojít k diskusi naléhavých témat s africkými kolegy. Bylo by žádoucí nevytvořit jaksi si špatné renomé, ačkoliv si uvědomuji, že mnoho z nás má na starosti volební kampaně a celá řada témat eh, se promítá do toho předvolebního období. Nicméně rád bych ještě jednou apeloval na všechny, kterých se to týká, aby zajistili, že budou přítomni, abychom se nemuseli cítit špatně. 12. března máme připravené ustavovací zasedání pro těch 23 členů této ad hoc delegace příslušné dokumenty a předběžné eh, technické návrhy usnesení budou na tuto schůzi připraveny a dány k dispozici, přičemž tyto dokumenty budou využívat rovněž vstupy ze studie, která byla právě prezentována. Eh, ze strany ECDPM, co se týká implementace společné evropsko-africké strategie. Eh, samozřejmě další vstupy od kolegů budou vítány, eh, jistě všemi 23 členy této delegace. Záměry SVČ a komise jsou omezit počet priorit pro příští tříleté období a zaměřit se pouze na několik vybraných oblastí, kde můžeme dosáhnout dobrých výsledků. To znamená, že, myslím si já, budeme tento princip omezení muset alespoň zvážit i v našem přístupu. Osobně bych navrhoval zejména se soustředit na nasledující témata – navazovat na to, čeho dos- jsme dosáhli v oblastech míru a bezpečnosti. To mně přijde jako jedna z těch operačních složek, které mají nejhmatatelnější výsledky. Za druhé, eh, abychom zajistili inkluzivní rozvoj a eh, eliminaci tenzí a eh, rozšiřování makroekonomického řízení. Dále, vzhledem k demografickému rozvoji a dynamismu v Africe je potřeba se zaměřit na tvorbu pracovních míst. E, to je téma, které má velkou podporu z africké strany. Za čtvrté je potřeba připravit kroky na kontinentální úrovni pro rozvoj národních systémů sociálního zabezpečení a bylo by záhodno vytvořit i pilotní program za využití interakce nejlepších technologií v oblasti potravinové bezpečnosti a bezpečnosti pitné vody, eh, obnovitelných zdrojů, životního prostředí a změny klimatu. Tento program samozřejmě je stále v, jaksi v procesu tvorby, ale bude zhruba vypadat takto. 31. ráno bude zahajovací ceremoniál eh, s panem Amadym a panem Šulcem Eh, Catherine Ashtonovou a eh, doktorem Aishou Abdullahim, což je Africká komise pro politické ehm, aspekty. Eh, v pondělí odpoledne výměna názoru s občanskou společností a nevládními organizacemi. Dále budeme pokračovat prvním ehm, jaksi zasedáním, kde se bude připravovat návrh usnesení. V úterý lidskoprávní priority společné strategie EU Afriky. Nakonec závěrečné komentáře k společnému návrhu usnesení a jeho přijetí. Tento program bude finalizován na ustavujícím zasedání ad hoc delegace, která se bude účastnit tohoto parlamentního samitu. Máme, myslím, dostatek příležitostí k tomu, ještě před eh, tímto setkáním 12.3. zvažovat všechny vstupy od všech kolegů, kteří eh, si budou přát vystoupit. V rámci delegace pro pan Africký parlament jsme už pracovali na návrhu usnesení a vzhledem k tomu, že to má být něco společného, rozeslali jsme tento předběžný návrh našim kolegům v delegaci a požádali je o jejich komentáře ještě, aby se tak řeklo, před formálním zaangažováním ostatních kolegů. Nicméně jsem si jist, že kolegové, kteří o to mají zájem, už ten předběžný návrh viděli a že ho uvidí ještě rozhodně předtím, než bude formálně jaksi předložen na té schůzi a za, za, zaveden do systému. Obecně vzato, a to je něco, co my jako parlamentáři asi budeme muset kritizovat, a to i během našich schůzí, máme pocit, že politické závazky ze strany Evropské unie, a ať už je to tedy komise a SVČ, nebo jestli je to hlavně SVČ, a tím tady myslím samotný vrchol SVČ, Nemyslím tím ty lidi v terénu, kteří jsou velmi angažováni. Ty politické ambice pro dosažení této evropsko-africké spolupráce jakožto jedné z politických priorit Evropské unie nejsou zatím dostatečné z naší strany. Eh, a tím hlavně myslím, že se nejedná o pravidelné eh, ministerské schůzky na úrovni trojky. Samozřejmě ty dvě komise se setkaly dobře, ale na úrovni SVČ neproběhly eh, tyto eh, schůzky zatím vůbec. My jsme si stěžovali na to, společně s kolegy celá léta, že na africké straně tím pádem panuje pocit, že je nebereme tak vážně, jak by chtěli být vážně bráni, aby se tak řeklo. A to znamená, že jsme nedosáhli tolika věcí, jakých jsme dosáhnout mohli v mnoha tématech. Takže je to jakási kritika, jaksi přístupu ze strany Evropské unie vůči našim africkým partnerům. To se objeví nejen v našich dokumentech, ale i v rámci diskuse. Samozřejmě eh, počkáme a uvidíme, jak se tyto trendy vyvrbí do budoucna. Nejde pouze o zaangažované osoby, Jde také o prioritizaci témat, ale jak říkám, toto bude jedno z témat, které bude vysoko na našem pořadu priorit. Tak, to je z mé strany vše, těším se na připomínky kolegů. Děkuji vám mnohokrát, drahý kolego Galera, a nyní pan Martinez. Děkuji mnohokrát, děkuji ti Michali. než dospěl k tomu, co jsme měli mm, jako obsah zprávy, kterou nám eh, tady představil pan Hele, chtěl jsem něco okomentovat, ale úplně nejdřív mm, jsem se chtěl zmínit o dvou tématech, o kterých se domnívám, že nemohou být nepřítomná na samitu. Viděl jsem, že se počítá s určitým prostorem pro lidská práva a já si myslím, že v rámci témat lidských práv mm, bude velice důležité e, téma homofobie a pronásledování homosexuality a představuje to obrovský krok zpět v celém procesu. To je případ Ugandy, ale jistě se to děje i v jiných zemích. Mm, Nedomnívám se, že bude možné zabránit diskusi o tomto tématu. A myslím si, že to bude velice komplikované. Ale je tady jiné téma, o kterém tady nic nezaznělo vůbec a je to téma, která se mi jeví jako zásadní. Já si tak trochu dělám obavy z toho, že tady pořád hovoříme o boomu v Africe, ale podívej se, stále ještě máme tady více než 50, 500 tisíc eh, Afričanů, kteří se snaží dostat do Evropy. Máme tady tisíce a tisíce Afričanů, kteří jsou ochotní riskovat a nejenom jsou ochotní, ale riskují svůj život a velice často ho ztrácí jenom proto, aby se dostali do Evropy, aby Mm, dosáhli toho, čeho si řada Evropanů vůbec neváží. Dnes tady v parlamentu je, nebo dnes v Bruselu je zasedání eh, zemí ministrů vnit, eh, jednotlivých členských států a jsou to konkrétně ministři vnitra, aby hovořilo o těchto otázkách. Tady se hovořilo hodně o Lampeduze, ale také se mluví o tom případu, ke kterému došlo případě celé řady subsaharských Afričanů, kteří se snažili vstoupit na španělské území a e, naše španělská armáda na ně zautočila. Bylo tady 15 e, mrtvých. No, mluvíme teda sice o 15 mrtvých, protože bylo objeveno 15 mrtvol, ale jistě byla celá řada mrtvol, které se vůbec neobjevily. A já se domnívám, že by bylo neprominutelné, kdyby toto téma imigrace se nestalo tématem, které by dostalo významný prostor pro diskusy. Stejně tak jako naši partneři afričtí a vůči nim musíme představit reálnou situaci a vysvětlit jim náš postoj. Já se tedy domnívám, že toto je nepředstavitelná situace, ale bohužel reálná. Musíme tedy se snažit nalézt eh, způsob, jakým hovořit o hodnotách, na niž chceme budovat veškerý proces spolupráce mezi Evropskou unii a Afrikou. Já se budu snažit být členem, eh, účastnit se této konference stejně tak, jako jsem se účastnil těch předešlých, abych spolupracoval s tebou na tom, aby eh, tento summit byl konstruktivní a přinesl své výsledky, které by mohly mít dopad na mezivládní schůzku, která bude mít jistě zásadní význam. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo eh, Evropské vnější službě pan Costa Pereira. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji vám, pane Galere, za eh, veškeré informace, které jste poskytl o tom meziparlamentárním summitu. Je to velmi dobrá příležitost pro Evropský africký parlament projednat eh, své otázky vzájemných vztahů. Je to příležitost eh, kterou si velmi vážíme a velmi pouze litujeme, že se poslanci parlamentu nemohli sejít eh, dříve, aby eh, tak ovlivnili výsledky toho mezivládního nebo eh, mezistátního parlamentního shromáždění. To se nepodařilo vzhledem k tomu, že předseda Schulz a předseda mezi afrického nebo panafrického parlamentu dříve nemohli. A myslím, že je to také velmi eh, rozumný postoj snažit se synchronizovat, sladit eh, vaše eh, starosti s účastníky summitu. Mír a bezpečnost je samozřejmě jeden z nejdůležitějších bodů summitu, stejně tak jako problémy udržitelného rozvoje a vytváření nových pracovních míst, o nich jsme dnes již hovořili, a také otázky vzdělávání, budování kapacit, migrace, což bude také důležitou částí summitu. Dovolte, abych poskytl několik informací o tom, co jaký bude rejstřík eh, vlastně těch událostí z naší strany, v tom smyslu, že proběhnou debaty a také eh, projevy, ale co je důležitější, jaké bude dědictví tohoto summitu. Mám na mysli na písemné dokumenty, přesahující rámec politických prohlášení, eh, které vzcházejí eh, z každého summitu. Nad rámec eh, dokumentů, které jsou jakýmsi shrnutím z kvantitativní perspektivy, shrnutím vztahu a e, zdokonalení těchto vztahů od roku 2007 mezi EU a Afrikou, kdy byla tato společná strategie schválená. Budeme e, nebo diskutujeme také, diskutujeme také s africkými protěžky možnost e, dodatku k prohlášení, politickému prohlášení eh, týkající se otázek, mm, kde dosáhneme, myslím, hmatatelného pokroku. Zatím jsme identifikovali čtyři oblasti, eh, které hodláme diskutovat s africkou stranou. Jsou to tyto klimatické změny, zemědělství, migrace, a období po roku 2015. Nyní již vám mohu sdělit, že všechna tato čtyři témata budou součástí podkladu k samitu, protože o nich probíhá diskuse a my chceme mít něco smysluplného. Pokud to nebude smysluplné, tak raději, ať eh, se o tom nemluví. Buď eh, skutečně dosáhneme něčeho nového, hmatatelného, kvantitativního, anebo to pouze omezíme na eh, podobu jednoho odstavce v prohlášení, kde věc shrneme. Takže doufejme, že dosáhneme výsledků, které budou eh, prospěšné pro obě strany a že eh, tato prohlášení budou pak dědictvím výstupem summitu. My doufáme, že ten summit bude další milníkem eh, vztahu mezi eh, sobě rovnými v boji proti chudobě eh, v Africe, že už nebudeme hovořit pouze o humanitární pomoci, ale také o obchodu a investicích. Takto chceme ten summit nasměrovat. Ta vaše představa o podpoře míru a bezpečnosti, o e, prohloubení e, e, mikroekonomické zprávy, tvorby nových pracovních míst, využívání nových technologií, myslím, dobře zapadá i do našich témat. Můžeme to sledit. Jsem zvědav samozřejmě na ty bezpečnostní systémy na kontinentální úrovni. To bude trochu trnitější otázka, ale jakákoliv pomoc a podpora či podnět podnět parlamentu určitě ehm, získá potřebnou pozornost. Ehm, musíme si uvědomit, že politické prohlášení je samozřejmě produktem kompromisu. My e, e, můžeme užívat pouze jazyk přijatelný pro obě strany. A to je samozřejmě složité a vede to také ke složitým jednáním. Ehm, Jejich výsledky nebudou ani tím, co chceme my nebo co chce africká strana, ale jakýsi, jakési překlenutí té eh, propasti mezi eh, námi. A mm, to znamená také dotknutí, dotknutí se určitých ehm, ehm, sporných bodů. Já očekávám, že na summitu proběhne otevřená debata, že tady nikdo nebude mít strachy eh, či obavy, či zábrany dnes také sporná témata. To nutně nemusí se promítnout do politických prohlášení, protože tam musíme dát veřejnosti najevo, v čem můžeme dosáhnout shody a pokroku. Nebylo by užitečné mít prohlášení, eh, kde by se pravilo Evropská strana řekla to a africká strana praví opak to by nebylo prospěšné. Takže chci apelovat na vaše porozumění eh, těchto potíží a eh, úsilí o společný text. To samozřejmě nebrání um, diskusi o uh, jakémkoliv trnitému tématu během summitu. Takže ještě jednou vám děkuji za všechny informace. Očekávám, že tato vaše událost bude velmi zdárná a těšíme se již na závěry summitu které, jak očekáváme, budou mít vliv eh, na eh, náš eh, mezivládní summit. Děkuji vám mnohokrát. Merci. Děkuji vám. A dám znovu slovo panu Galerovi, aby uzavřel naši výměnu názoru. Děkuji. Napřed bych se chtěl soustředit na tento bod. Totiž myslím, že budeme mít velmi obsáhlé debaty samozřejmě o tématech jako uprchlíci a přistěhovalectví. A myslím, že my, eh, co by Evropský parlament, musíme dát najevo, že jedna věc možná není a to nezávisle na tom, jak nakonec budou jednotlivě, jednotlivé země zacházet eh, s uprchlíky. Není možné, aby eh, lidé na cestě do Evropy zahynuli a to buď e, zastřelením, anebo nic neděláním, to znamená utonutím e, v moři. E, tady musíme dosáhnout shody, jinak summit k ničemu nepovede. To musíme dát jasně najevo. Poté uvidíme, kdo eh, může zůstat v Evropě a kdo nikoli. To je zcela jiná otázka. Ale jestliže hned v prvním eh, kroku eh, našimi činy nebo právě nečinností přispějeme k zabíjení lidí, tak nemáme vůbec nárok na prosazování jakékoliv politiky ve vztahu k Africe. Myslím si, že z té redukce témat vyplyne onen cíl um, dosáhnout hmatatelného pokroku uh, a že to bude možné. A prosím i naše osobnosti, které nesou politické, politickou odpovědnost, aby to vzali v potaz. Mám uh, na mysli ministry, ale samozřejmě také i vysokou představitelku pro vnější činnost. V každém případě je důležité, abychom dále pokračovali v dialogu a v ministerských trojkách a i v tom, co dlouhou dobu existovalo, totiž, že před ustanovením ministerské trojky nebo ustavení ministerské trojky se se našimi hosty mohli sejít i Eh, zástupci eh, parlamentu, abychom jim poskytli určité eh, podněty. Jelikož se ta trojka již nekonala, tak ani poslanci parlamentu nemohli ničím přispět. Máme v tom svůj vlastní zájem, protože v zásadě to bylo dohodnuto, že se budou konat takovéto předběžné a neformální schůzky. A snad ještě poslední bod. Já doufám, že paní Eštnová a i pan, pan Rompoj a i pan Barroso, všichni tři budou trvat eh, na tom, aby i eh, za naši stranu byli na samitu přítomní předsedové vlád, nejenom ministři zahraničí nebo ministři pro rozvojovou pomoc nebo nějaký státní tajemník. Myslím, že eh, tady máme politický nárok učinit z toho samitu skutečnou vrcholnou schůzku a toho bychom měli dosáhnout a zajistit, aby nikdo z těch 28 Eh, šéfů státu a vlád eh, nechyběl. Toto poselství bychom měli předat dále. Děkuji. Děkuji, Děkuji vám mnohokrát, panu, pane Galere. Děkuji vás všem. Přerušíme naše zasedání do 16. hodiny 50. minuty, kdy společně s ředitelstvím ECO a jeho generálním ředitelem budeme diskutovat o humanitární krizi ve, ve střední Africe, na, v Sýrii a v Jižním Sudánu. Takže máme přestávku 10 minut.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

Notre séance reprend. Opět zahajuje naše zasedání. Dovolte, abych přivítal generálního ředitele generálního ředitelství jako pana Klauze Sorensena. Je to sotva šest týdnů zpět, co pan Sorensen k nám hovořil o krizi ve Středoafrické republice v Sýrii a v Jižním Súdánu. Bohužel v posledních týdnech se násilí vůbec nezastavilo ani v jedné z těchto třech zemí a proto o ní budeme diskutovat i dnes. V Sýrii násilí nezná mezí a navíc bez perspektivy politického řešení, zatímco miliony Syřanů potřebují naléhavě humanitární pomoc ve Středoafrické republice více než milion lidí utíká před násilím, které se stalo náboženským násilím částečně a bezpečnostní situace zůstává velice velice prekérní, včetně humanitární pomoci. Eh, v Jižním Sudánu hrozí zhoršení humanitární situace nejde, nedojde-li k financování zemědělských aktivit, eh, zejména v období začátku výsadby. Chtěla jsem poděkovat panu generálnímu řediteli, že mezi nás přišel a rádi se od něj dozvíme, co se plánuje, zejména s ohledem na humanitární rozpočet. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji ti, Evo. Také vám děkuji, že jsem opětovně mohl přijít mezi vás, abychom pohovořili o určitém počtu témat v těchto třech zemích, o kterých jste se zmínila. Ale e, Samozřejmě nemohu tady být, aniž bych se zmínil o Ukrajině, která je samozřejmě ve středoboru naší pozornosti. Mohli bych začít tím, dovolte, abych vám řekl, že sledujeme situaci velice podrobně zatím nedošlo k závažné humanitární situaci, eh, došlo k, určitý, eh, k určité lékařské pomoci, ale neznamená to, že bychom nepřemýšleli o nejrůznějších scénářích, aniž bychom spekulovali, ale přesto eh, veškeré humanitární společenství mm, musí být v pohotovosti. Velice bych si přál, aby nedošlo k ničemu závažnému, ale je jasné, že to, co vidíme, je nesmírně, nesmírně vážné. Rád bych vám řekl, eh, tedy jenom, abyste věděli, že tyto události sledujeme velice bedlivě a podrobně. Když dovolíte, přijdu do angličtiny, protože mám většinu poznámek stejně anglicky. Eh, chtěl jsem nejprve poděkovat tomuto výboru a kolegovi Striflerovi za dobrou práci, kterou jste odvedli v souvislosti s tím odborem dobrovolníků pro Evropu. Jsem rád, že to získalo ve Štrasburku tak velkou většinu pro. Jsem přesvědčen, že ačkoliv toto nezačne fungovat okamžitě, myslím si, že v příštích letech uvidíme stále více mladých a i starších Evropanů, kteří budou sami nabízet pomocnou ruku. Doufám, že tímto poskytneme, nabídneme určitou základnu pro nábor nových humanitárních pracovníků, mimo jiné, kteří chtějí být aktivní a chtějí pomáhat přímo v terénu. Jsem velmi rád, že se podařilo tento legislativní balíček ještě ve stávajícím období schválit. Bylo by dosti skandální, kdyby se nám to bylo nepodařilo. Naštěstí se nám to podařilo. Chtěl jsem také poděkovat za práci, kterou jste udělali ve sboru dobrovolníků. Já jsem byl nesmírně spokojen eh, s hlasováním, ke kterému došlo ve Štrasburku a myslíme si, že jsme dosáhli eh, vynikajícího nástroje, jak můžeme spolupracovat nejenom s mladými lidmi, v krizových oblastech a pomoc, pomáhat celému světu. Tak, teď co se týče Sýrie. Dobré zprávy o tamtud v podstatě nemáme. Nicméně, když dovolíte, zmínil bych několik málo prvků, které sice nejsou dobré zprávy, ale jsou to alespoň méně špatné zprávy. Za prvé chci připomenout, a chci také poděkovat vám všem a členským státům, že mimo jiné v Kuwaitu tak rychle e, reagovali. Je ohromující, že Evropská unie dohromady, členské státy, komise s vaší podporou od začátku konfliktu poskytují finanční prostředky a velkou část z nich, asi tak 2,6 miliard celkem, na řešení tohoto konfliktu. A e, konference Kuwait 2, kde Evropská unie a členské státy k tomu přidali ještě další miliardu. Takže neustáváme v činnosti. Vidíme, že naši občané chtějí prokazovat solidaritu, a je naší povinností, abychom zajistili, že ta pomoc se dostane k těm lidem, kteří ji potřebují. No a tady jsou právě ty obtíže. Já už jsem vám o tom povídal Onehdá stále máme problémy s vízy a obecně s přístupem. Konvoje se zastavují, překládají se zcela nesmyslně. Pak tu máme ty obležené oblasti a e, oblasti, podléhající zprávě vlády a pak jiné oblasti, kde eh, všemu šéfují rebelové, musí se s nimi vyjednávat a je to hrozně složité. Eh, ty dobré zprávy tedy, pakliže vůbec nějaké jsou, tak jsou to ty, že konečně v OSN máme humanitární rezoluci, a eh, samozřejmě můžeme diskutovat o tom, zda ta rezoluce mohla být ráznější, zda tam měl být odstavec o tom, že když vláda nebude nic dělat, tak tam půjdeme i s vojáky. Nicméně, jak víte, bylo velmi složité dospět, byť třeba jen k tomu prezidentskému sdělení. Takže toto je skutečně vítaný krok. Mě zejména potěšilo, když si přečtete odstavce 5 a 6, že tam dokonce jsou odkazy na přeshraniční operace. Je to poprvé, kdy P5 tedy Rusko a Čína, přijali ten samotný koncept přeshraničních operací, což nám dává ještě více legitimity pro naše operace, které jsme prováděli, ale eh, prováděli jsme je tak trošku mimo hlavní zorné pole, tedy že vozíme zboží z Turecka přes hranici a distribuujeme v oblastech, které nejsou pod kontrolou vlády. Takže to je tak trošku uklidnění z této strany a rád bych zde vzdal hold eh, našim přátelům v Lucembursku, protože Oni eh, společně s Australany toto usnesení, tuto rezoluci vedli a podrobně nás informovali. Samozřejmě my jsme jim pomáhali s texty a s tím vším nicméně byla to skutečně kolektivní činnost všech zúčastněných. Teď tedy ty trošku horší zprávy, o tom se také hovoří v té rezoluci, je řešení otázky těch obležených oblastí. Máme tady otázku města Homs, eh, tábor v Jamuku a těch míst je celá řada, takže je nebudu všechny vyjmenovávat. A je pravda, že ten let, na kterém se pohybujeme, je skutečně velmi tenký. Můžeme požádat o přístup, někdo nám ho udělí, tedy v té podobě, že ho tam tuď máme dostat ženy a děti. Nicméně pak se odvážejí i muži a vyslýchají se, zatýkají se a vlastně nevíme například o některých těch lidech z Homsu, kde jsou a co se s nimi děje. Jistě si dovedete představit, co si asi tak myslíme, co se s nimi mohlo stát. Je to, myslím, něco, co musíme velmi pečlivě sledovat, protože by skutečně nebylo vhodné, aby humanitární pracovníci získávali přístup, o který žádají a výměnou za to, aby někdo někde někoho mučil nebo někam ho zavíral a tak dále. Je to skutečně morální dilema. A konec konců to říkal i Petr Maurer eh, z ICSC. Eh, říkal, neradujte se předčasně, je to skutečně ošemetná hra. Takže v rezoluci OSN a v humanitární komunitě máme závazek o informování o implementaci. A e, dnes s kolegy v Ženevě e, pro tedy to zasedání skupiny na vysoké úrovni, což vás asi bude zajímat, ono je to e, něco co máme na starosti my, co vedou celou dobu evropské instituce. Nechceme pouze skupinu na vysoké úrovni, ale začalo to tím slavným fórem, eh, Syri, eh, humanitárním fórem pro Sýrii, které tedy zaniklo, ale společně s Valery Amos a s Dačanem jsme eh, dokázali toto transformovat na dosti inkluzivní skupinu na vysoké úrovni, kde všechny strany Eh, sedí kolem jednoho stolu, tedy strany kolem Syrie, Iránci, Saudové, Kata, Katarci, Rusové. Nejsou tam tedy lidé ze Syrie při, eh, přímo přítomní, ale může probíhat upřímná a jasná diskuze o možnostech přístupu a tak dále. Já mám tak trochu pocit, že nám to pomáhá generovat podporu pro rezoluci OSN, která tedy ve finále také vznikla. Dnes eh, zasedají v Ženevě, je to první zasedání po přijetí té rezoluce a v podstatě chtějí projít všech těch sedm pracovních skupin, které byly vytvořeny pro financování, přístup do obležených oblastí, ochrana zdravotníků, ochrana nemocnic a tak dále. A chtějí zjistit, jaký je postup v těchto oblastech přímo v terénu. Další aspekt celé této věci se týká toho, že i nadále tlačíme na humanitární pracovníky, abychom zajistili, že to, co nám poskytují, je efektivní z hlediska nákladu. Takže zvažujeme, jak se pracuje uvnitř Sýrie a mimo Sýrii, co se dělá v sociální oblasti, co se dělá v oblasti vzdělávání a zdravotnictví a už máme i souhlas všech stran v tom smyslu, že bude vytvořena komplexní eh, strategie CRS, která bude združovat jak humanitární, tak rozvojový aspekt do jednoho celkového přístupu. Proč je to tak důležité? Proto, že eh, sice můžete mít vzdělávací programy v nějakém táboře, ale můžete zjistit, že to je velmi nákladné a že byste třeba neměli používat humanitární fondy, ale rozvojové fondy, abyste podporovali místní komunitu, aby se eh, školy například provozovaly na směny, třeba aby se nezvýšila nejen efektivita, ale aby se zlepšila i probíraná látka a tím pádem nepřímo podporujete i místní komunitu, což je velice důležité z politického hlediska. Představte si například Libanon, kde, kde je obrovský příliv lidí a kde jsou komunity, které v podstatě přežívají jen tak tak. A my přitom dáváme většinu peněz uprchlíkům, samozřejmě jsou to organizace, ale čas od času se tak trošku na ty místní komunity zapomíná. Je proto potřeba celková strategie, která eh, do sebe zapojí nejenom uprchlíky, ale i místní komunitu. Samozřejmě na lokální úrovni máme financování, ale potřebujeme si zachovat určitý přehled. Nakonec eh, měli byste vědět, že s napětím očekávám znovu otevření našich kanceláří v Damašku. Náš spolupracovník konečně dostal výzum na delší období a to je velice důležité. Potřebujeme mít oči přímo v terénu, tam, kde se věci odehrávají. Je to takový skromný přístup, jak zajistit přítomnost Evropské unie přímo na místě a doufám, že eh, ve velmi blízké budoucnosti k tomuto budou k dispozici další dobré zprávy. Teď velmi stručně Středoafrická republika. Opět, nechci přehánět, ale dobrých zpráv je velmi málo. Celkový počet eh, vnitř, interních eh, uprchlíků se snižuje za poslední týdny zhruba z 930 na zhruba 700 tisíc osob. Nicméně toto se v podstatě opodstatňuje de facto úplně tím, že se lidé stěhují zpět do Kandí. Je zde stále obrovský počet e, uprchlíků z provinčních oblastí, což je velice problematická oblast, protože o nich máme velmi málo informací. Nevíme, co se v provinciích děje. A zde bych chtěl poděkovat e, Medicine San Frontier, a Mezinárodnímu výboru Červeného kříže, což jsou organizace, které se snaží svou přítomnost v terénu za každou cenu zachovávat. Nicméně i tak ty znalosti o tom, co se děje přímo v terénu, jsou neúplné a to ještě možná trošku přeháním. Takže to je velký problém. Další velký problém je, že ta hlavní cesta z Kamerunu zatím není zabezpečena. To znamená, když jedete sami s nákladákem, jste ve velkém nebezpečí. Je potřeba cestovat v konvojích, zajistit dostatečná bezpečnostní opatření. Samozřejmě, kdo to má poskytovat, to je otázka, protože eh, síly přímo v terénu zkrátka nemají dostatečný počet lidí, aby to zvládli. To znamená, že jakékoliv dodávky zboží jsou velmi obtížné tom smyslu je velký problém, že je velké pokušení přisouvat se materiál vzdušnou cestou a to, jak víte, je velmi, velmi nákladné. Já bych nerad, aby najednou 50% peněz, které vy mi dáváte, se museli dát na zaplacení paliva do helikoptera všeho toho ostatního. Když přece chceme ty peníze používat na pomoc pro lidi. Ale je to opět otázka bezpečnosti. Když jsem byl ve výboru eh, PSC v radě, řekl jsem jim, že velmi málo kdy se stává, že byste od humanitárního pracovníka slyšeli, že chce bezpečnost, ale to bylo ještě před rozhodnutím Euforu, kdy se toto téma řešilo jen velmi obtížné, obtížně a já jsem řekl, tentokrát vás ale prosím, přispějte nám, podpořte naši bezpečnost, protože bez zabezpečení my jako humanitární pracovníci nemůžeme pracovat, protože v podstatě vůbec k lidem nedostaneme ani to nejzákladnější zboží a nemůžeme fungovat. Musím říct, že mě vyslechli a Eufor rozhodl. Zatím tedy se řeší otázka těch de facto posil, jaké dostaneme. Zatím tam panují tak trošku zdrženlivé přístupy spíše, ale doufejme, že za měsíc nebo za dva už to bude vše nasazeno v terénu, což si myslím, že trošku odlehčí francouzským vojákům, kteří již tam jsou. Kontakty s, eh, s generály máme dobré. Já jsem se s panem generálem několikrát setkal. Ehm, dal jsem mu ty dobré příklady té operace v Mali, kde ta koordinace vojenského a civilního sektoru fungovala velmi dobře a ku našemu prospěchu. Bylo to vše velmi transparentní, velmi otevřené a samozřejmě snažili jsme se ty role od sebe oddělit, protože eh, konec konců musíme být vnímáni jako neutrální neustále, nicméně potřebujeme tento druh interakce a výměny informací. Proto skutečně doufám, že generál Pontěs eh, jednak získá všechny potřebné prostředky a za druhé, že se mu podaří rozběhnout tu operaci na letišti, aby se to všechno začalo eh, jak si řešit. Eh, jak už jsem vám říkal, když se podíváte na mapu a eh, když se podíváte na Středoafrickou republiku a představíte si, že by zmizela v nějaké velké černé díře, pak by se to nebezpečí rozšířilo všude kolem a to i do větší míry, než jak to vidíme dnes, přičemž už dnes je to dosti eh, problematické. Je to tedy strategická výzva. Pro celé mezinárodní společenství je potřeba navrátit této zemi stabilitu. A když mi eh, dovolíte takovou malou vsuvku, když se podíváte na všechnu tu energii, která se teď směřuje do Kijeva, upřímně řečeno si dělám obavy, že najednou zapomeneme, že máme ostatní důležité případy, Jižní Sudán, Sýrie, Středoafrická republika, Mali. I tam je situace stále velmi nestabilní. a doufám, že tyto oblasti nezmizí z našeho žebříčku priorit, protože by se nám to do budoucna vrátilo. I v těchto oblastech je potřeba být nadále činí. Dobré zprávy jsou, že mimo jiné tedy samozřejmě díky, našich, díky našim unijním institucím. Paní Strifler se účastnila některých těch konferencí, kde jsme se snažili navýšit profil Středoafrické republiky, že to všechno vedlo k masivnímu navýšení poskytovaných finančních prostředků, které proudí do této konkrétní země. V roce 2012 to bylo nějakých 100 milionů řádově v roce 2013 se to zdvojnásobilo a to zejména díky aktivitě a díky viditelnosti, eh, které, eh, kterou toto téma dostalo. Eh, často nezbývá, ne, nestačí dobrá analýza, je potřeba to lidem aktivně vysvětlovat, teprve potom dostanete podporu daňových poplatníků a úřadů v jednotlivých členských státech. Samozřejmě jsme nadále velmi aktivní i na poli s kontaktu s Američany a ostatními. Musím poděkovat zejména Britům, kteří nebyli v Středoafrické republice, ale přišli tam eh, v nedávné době s velkým množstvím peněz, což mě do určité míry uklidňuje co do situace do budoucna. Jedna velice důležitá věc, vy jste to zmínila, paní předsedkyně, jedna důležitá výzva která se pojí k otázce bezpečnosti, je zajištění toho, že zemědělci zasejí ještě před obdobím dešťů. Pokud to neudělají, pak to bude skutečně velké riziko, riziko hladomoru v tuto dobu příští rok, možná dokonce ještě před koncem letošního roku. A to samé platí pro Jižní Sudán, to je úplně to samé téma ti uprchlíci daleko od svých vesnic, bez přístupu k osivu a k e, nástrojům a tak dále, jsou skutečně v nebezpečí. I když mají třeba jídlo teď, za šest měsíců už nemusí mít nic. A to je velký problém. Eh, my hovoříme s World Food Program a s ostatními institucemi, že by poskytli osivo a tak dále, ale opět potřebujeme bezpečnost, potřebujeme možnost, aby lidé se mohli vrátit do svých vesnic a zasít. A ještě posledních pár slov k Středoafrické republice. Nyní je to poprvé, kdy se využily nové logistické smlouvy. To je něco, co pochází z oblasti civilní ochrany. Já jsem k vám často hovořil o synergiích mezi oběma částmi parlamentu a vidíme, že tím, že využíváme náš rámcový, naši rámcovou smlouvu pro logistiku, byli jsme schopni mobilizovat dopravní infrastrukturu, nešlo o helikoptéry, ale o jiné druhy transportu a e, vlastně došlo k tomu, že se združily kapacity různých operátorů, například třeba do jednoho letadla a tím se pravděpodobně i snížily náklady pro tyto operátory. Je to velice zajímavá věc, já to budu dál do budoucna sledovat, uvidíme, jestli se nám podaří toto téma do budoucna dále rozvinout. A teď dovolte ještě několik slov k Jižnímu Sudánu. Já už jsem to říkal. Toto je krize, která vznikla na základě krize, která tam byla už předtím. Já si nechci stěžovat, ale říkal jsem to i PSC a říkám to i vám. Něco se pokazilo. Jak je možné, že jsme si toho nevšimli? Proč to nezachytil ten náš pomyslný radar? Proč nám nikde nezahoukalo na poplach? Eh, když Salvakia vykopl Rick Matě z vlády eh, minulý rok v létě, proč nebo jak je možné, že jsme nebyli dost chytří na to, abychom viděli, že to zadělává na další problémy? Protože jeden z nich je Dinka, druhý je Nua, patří k různým kmenům a když žijete ve společnosti jako je tato, a nedaří se vám vytvořit konsenzus, tak dřív nebo později problémy nastanou. Takže je to něco, co musíme řešit i s SVČ. Jak můžeme zlepšit naše mechanismy pro predikci krizí? Odkud máme informace? Jaké jsou to informace? Dostáváme vůbec ty informace k rozhodovacím orgánům? To je něco, co musíme vylepšit. A myslím si, že je to zvládnutelné v mezidobí se situace dramaticky zhoršila. Máme zde 900 tisíc eh, vnitřních uprchlíků, kteří tak nějak kolují zemí. To číslo se v podstatě stabilizovalo, ale eh, do Ugandy proudí čím dál více uprchlíků, sedí na jich od hranic, sedí v Etiopii, takže ty peníze, které utrácíme, se rozdělují. Většina jde dovnitř Jižního Sudánu, ale podporujeme také uprchlíky v sousedských státech. Kromě toho k této situaci musíme také poznamenat, že pokud místní farmáři nezasíjí, pak to, co je teď situací, kterou můžeme tak nějak zvládnout, tak budeme mít po období dešťů velmi vážné obtíže. A pak už jakékoliv řešení bude velmi, velmi obtížné protože nebudeme mít kapacitu na distribuci potravin, protože, no zkrátka tu kapacitu nemáme. Takže je to skutečně problematická situace a zejména když se podíváme, co nás čeká ve, střednědlo, ve střednědobém horizontu. Snažíme se momentálně frontloadovat určitý objem finančních prostředků do Jižního Sudánu, co to půjde, ačkoliv určité obavy o rozpočet tady také jsou, jak víte. Pokud vím, tak myslím, že zítra bude diskuse ve výboru pro rozpočty s um, přítomností výboru DV a komisaře Levandovského a mého šéfa. Nicméně snažíme se dělat vše, co můžeme, aby se nám podařilo ty finanční prostředky a ty operace zmobilizovat co nejrychleji. Eh, ty nejnovější zprávy z Jižního Sudánu, které jsou skutečně velmi problematické, ačkoliv eh, to mm, je z toho nemůžeme vinit, je to, že Rick Matia eh, znovu získal vládu Malakalu, což snad znamená, že asi tok ropy ze státu Unity asi skončí. Já nevím, jestli to tak bude, ale pokud se to stane, pak se odříznou veškeré zdroje příjmu a není možné, aby mezinárodní společenství tyto účty zaplatilo samo, ale vidíme z toho jasně, že zde existuje propojení mezi stabilitou, hospodářským přežitím dané země a že to vyžaduje daleko víc než jen prostou humanitární pomoc. Potřebujeme skutečně komplexnější přístup z celého dárcovského společenství. Rovněž eh, je nutno konstatovat, že ani z těch mírových jednání nemáme žádné eh, povzbudivé informace. Myslím si, že obě strany spolu zkrátka nechtějí mluvit, takže je dost možné, že ta krize eskaluje ještě více. Eh, to bude z mé strany vše, paní předsedkyně. Samozřejmě jsem připraven reagovat na jakékoliv dotazy, snad budu schopen odpovídat. Děkuji vám mnohokrát. Dám slovo paní de Kaiser. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Sorensen. Omlouvám se, že jsem tady nebyla na začátku, takže řekli jste něco, zapomeňte na mou otázku. Jsem nesmírně spokojená a blahopřeji vám k práci, kterou v Sýrii vykonáváte. O, a očekávám, že budete moci i v Damašku otevřít to to zastoupení, myslím si, že je nesmírně důležité být na tom místě prezentní. Hmm. V vašem generálním ředitelství ECO, jehož úkoly jsem si krátce přečetla, se také evokoval progres, ke kterému došlo od poslední konference Ženevy 2, že došlo k určitému nepatrnému postupu, pokroku, eh, kde je Januk, protože nemáme přesné informace, čili jak a je aktuální situace. A když jste v Sýrii, eh, s jakými partnery konkrétně spolupracujete, protože si dokáži představit, že nemůžete být prezentní v celé země. Máte tedy určité konkrétní oblasti prostřednictvím určitých nevládních organizací nebo, prostředcí, eh, nebo prostřednictvím jiných kontaktů Podařilo se vám tam proniknout více, nebo situace zůstala, jak byla a jak se vám daří spolupráce se sírským ministrem pro sociální záležitosti? Teď k Jižnímu Sudanu. Já jsem si velice pozorně poslechla, co jste říkal a máte pravdu ve svém odstupu k tomu, že když se budou používat helikoptéry, tak ten, tyto peníze pro pomoc které by směřovaly do tohoto transportního prostředku, který je velice drahý na jihu Sudánu, kde neexistuje infrastruktura, jak to chcete tady udělat? Eh, protože jedinou možností přesunovat se tam je vlastně eh, pomocí vrtulníku. Máte tedy nějaké jiné možnosti eh, přepravy, která by byla dostatečně efektivní? A spíše političtější otázka. Pravdou je, že v Jižním Sudánu je situace nesmírně vážná, protože si musíme uvědomit možné důsledky eh, v tomto boji o moc a v, dispozo- v disponování ropy. Tam je boj o to a my nemůžeme poskytovat rozvojový, nemůžeme tolerovat, aby rozvojová pomoc podporovala a pomáhala tomuto mocenskému boji. Mm, to je tedy bod, který byl eh, dostatečně jasný. Myslím si, já tedy nevím, jestli to bylo na našem výboru nebo na výboru pro zahraniční záležitosti. Tady existoval panel proti korupci a když hovoříme o Sudanu, tak bych ráda věděla, co tedy vzešlo z tohoto panelu. A není to jenom o otázka různých etnik a různých kmenů, ale je to vpravdě mocenský boj. A je třeba, aby, aby Evropa se stáhla z tohoto boje. Aby prostě to nebylo tak platím, platím a uvidíme, co z toho bude. Takže způsob přepravování v Sudánu a e, co se týče situace v Sýrii, e, tady je spíše neúspěch konference e, Ženeva 2, že? Děkuji vám mnohokrát. A myslím si, že dám znovu slovo panu Sorensenové, aby odpověděl na otázky paní D. Kaiser, než mu poděkuji za to, že mezi nás přišel. No, Vím, že eh, by mohla zaznít celá řada otázek, ale nemáme čas. Teď k Jarmuku. Připomenu, co jsem řekl na začátku, způsob, jakým způsobem se řídí eh, tato místa, případ od případu, hm, eh, jak se tam postupovalo s lidmi, to se stalo takřka prostředkem, nástrojem války. Hm, otázkou je, zda si můžeme dovolit nejet do těchto oblastí. A to je otázka Jarmoku. Protože v své době existovala dohoda, myslím, že to bylo 26. února, kdy přivezli věci a za to byli vydáni lidé. Ale teď je tam prostě střelba. Myslím si, že před dvěma dny v sobotu mm, došlo k, odstře- k ostřelování autobusu a přístup byl zablokován, už tam není přístup je třeba pokračovat a to mě vede k další, no teď jsem chtěla říct si spolupráce. Docela dobře jsme přijati v Damašku eh, u ministra sociál, pro sociální záležitosti. Je tam dost lidí, kteří s námi hovoří, vysvětlují nám situace a tak dále. No, tam Eh, co se týče bezpečnostních služeb a služeb, které kontrolují armádu, tam je třeba všechno verifikovat dvakrát, třikrát, oni si říkají nějaké věci, pak si zase protiřečí. Ti, kteří jsou odpovědní za humanitární pomoc, jsou tak trošku odpojení díky těm překážkám v terénu. A to, ale přece jenom to, co jsem tam cítil po té, co uh, rezoluce v OSN týkajíc eh, prošla radou bezpečnosti, bylo třeba, eh, oni si také uvědomili, že je třeba udělat gesta a ta udělali. Samozřejmě to nestačí a teď zase zažíváme určitou regresi, ale nevím, zda ta regrese eh, je způsobená tím, že celý svět se teď dívá jinam, protože to je sofistikované, co se tam děje. To není žádná naivní věc. Oni si s námi zahrávají. Hrají si s námi. A potom je jasné, že mezi humanitární pomoci byly různí lidé, ale Mezinárodní červený kříž nám potvrdil, že v 80% případů se skutečně snaží eh, směřovat prostředky do humanitární pomoci i když jejich zaměstnanci jsou tam zabíjeni. Ale přece jenom je to nejdůležitější vektor, protože eh, s nimi spolupracují jiné nevládní organizace. Diverzifikace, ano. My jsme rozšířili naši paletu spolupráce s nevládními organizacemi a hlavně jejich financování z komunitárních fondů zejména eh, v tom, čemu říkáme cross-border, i když tedy rezoluce, pardon, eh, slovník se trochu změnil. Dříve se hovořilo o tom, že se říkalo, musí existovat přístup za vš- se všemi prostředky, což je tak trochu eufemismus, protože samozřejmě to jde přes hranice svrchovaného státu, aniž bychom se jich, aniž bychom je žádali o povolení. Domnívám se, že i syrská vláda už pochopila, že no, prostě akceptují, jak se věci dějí, ale nestačí to, musíme pokračovat ve vyvíjení tlaku a v represích. A i když teď existuje prostě spor s našimi ruskými partnery, je třeba zůstat s nimi v dialogu, protože bez Rusů se nám nepodaří zlepšit tam situaci. Je třeba spolupracovat. A teď k Jižnímu Sudánu. Souhlasím s tím, že helikoptery stojí e, strašně moc peněz, ale zač- budu-li používat pouze vrtulníky, tak se na, tak naprosto vyletí rozpočet. Ale Podařilo se nám tam také přivést ponilu dopravu a jsou tu také nákladáky, které mohou jezdit eh, do určitých míst, ale to všechno končí v období dešťů. A jediným prostředkem v období dešťů jsou buď letadla nebo vrtulníky, je třeba je používat a uvidíme, co nám zbyde v tom fondu. Ehm, boj o moc, politické boje. Máte pravdu. Není to v první řadě boj mezi kmeny. Pravdou je, že tady jsou osobnosti, které se snaží uchopit moc, ale e, potom dochází samozřejmě i k určitému rozkolu mezi kmeny. Hovoří se o tom. není třeba přiléhat oleje do ohně, ale situace je teď taková, že tady máme také tyto boje mezi jednotlivými etniky, ale já nevím, co s tím můžeme my dělat. Vy jste řekla, že Evropská unie se musí aktivizovat, ale já bych řekl, to není jenom Evropská unie, ale to jsou všechny velké mocnosti. Jsou to i Spojené státy americké. Když jsem poprvé do Durbanu, tak jsem hovořil s americkou Velvyslankyně, řekl jsem jim, poslyšte, je přece nutné, abychom pracovali společně a ti, kteří jsou tady u vlády, to nejsou konec konců andělé. Ale tady existovala ta idea, že najednou všechno bude pozitivní, protože se všichni na tom dohodli, ale došlo, mělo by tam dojít k výměně e, také úředníků a to není jednoduchá věc. Děkuji vám mnohokrát, pane Sorencene, za to, že jste mezi nás přišel a mm, hovořil jste o tom, co dělá generální ředitelství ECO. Domnívám se, že pořád ještě tady hrozí další humanitární krize. Máme skutečně veliké obavy o zdraví pracovníků, kteří tam pomáhají. Děkuji mnohokrát a vězte, že my budeme pokračovat ve velice bedlovém sledování vývoje situace a máte rozhodně, rozhodně spojence ve vašem úsilí. Také jsem chtěla říci našim členům, že zítra se koná společné zasedání s výborem pro rozpočet a bude se to, kon, bude se to týkat financování humanitární pomoci. Bylo by fajn, kdybyste přišli. Děkuji vám mnohokrát a my nyní přejdeme k hlasování. Dobře, začneme tedy s hlasováním. Požádám vás, abyste si připravili vaše hlasovací kartičky.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 To znamená, budeme, po, jak jsem říkala, pokračovat hlasováním. Zahajuji hlasování. Ne... Oui, ça marche moi. Tu tournes. Oui. Voilà. Ah voilà. D'accord. Bon, le vote est clos. Končím hlasování. Bon. On est 10. Il y en a qui ne marchent pas. Pane notre, déplacez-vous. Tak se přemístěte, jestli vám nefunguje hlasovací zařízení. Alors, le vote est tout. On réouvre le vote. Takže zahajuji znovu hlasování. On, on revote. Oui. Ça marche? Bon, d'accord. Mm, šlo to výborně, tak ukončuji hlasování. Takže to byl test, to byl test, víte. A teď budeme hlasovat o zvláštní zprávě týkající se podpory EU vládním strukturám v Koňské demokratické republice. Ale tady k tomu hlasování máme nejprve otázky na radu. Myslím, že tady nebyly pozměňovací návrhy, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Teď otázka na komisi, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Je zde možnost hlasovat unblock u dalšího hlasování? No, Pas tam blok, en bloc, non. Nemůžeme hlasovat en blok. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Desítka pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Jedenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. o 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvojka pro, proti, zdržel se, schváleno. 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 4 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5 pro, proti, zdržel se schváleno, 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 8 pro, proti, zdržel se, mm, schváleno a nyní budeme hlasovat o tomto usnesení tak takto, takovýmto způsobem pro, proti, zdržel se schváleno a zkontrolujeme to elektronickým hlasováním, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Jednotně schváleno. Nyní sovat. Text vyjednaný panem Görensem týkající se rozhodnutí prohlásit rok 2015 Evropským rokem rozvoje. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Takže elektronické hlasování, zahoji hlasování. Ukončuji hlasování jednotně. Jednohlasně schváleno. Takže to bylo také schváleno. A nyní budeme hlasovat o doporučení Radě o humanitárním závazku ozbrojených nestátních subjektů v oblasti dětí. To je zpráva paní, paní Sargentiny. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Dvojka, pro, proti, zdržel se schváleno 3, pro, proti, zdržel se schváleno. Máme tady ústní pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Massank Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Paní předsedkyně, můžu navrhnout, abychom o zbytku hlasovali amblok, nebo ne? Ne, to nevadí. Amandma. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 8 pro, proti, zdržel se schváleno, 9 pro, proti, zdržel se schváleno. A teď máme pozměňovací návrh 10 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. Takže budeme nyní hlasovat o této zprávě takto pozměně pro, proti, zdržel se schváleno a elektronický přeskum. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Jednohlasně přijato. Blahopřejeme zpravodaj? Takže, pardon, eh, schváleno. A nyní budeme hlasovat o zprávě pana Arsenise o doporučení radě zraň valného zhromáždění. Kdo je jedna pro, proti, zdržel se schváleno dvě, pro, proti, zdržel se eh, zamítnuto trojka eh, oddělené hlasování. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. Zpět pro, proti, zdržel se zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdržel se zamítnuto. Šest pro, proti, zdržel se schváleno. Sedm pro, proti, zdržel se schváleno. 8 pro, proti, zdržel se schváleno, 9 pro, proti, zdržel se schváleno, 10 pro, proti, zdržel se schváleno. Hlasujeme o celém takto pozměněném usnesení pro, proti, zdržel se schváleno. Elektronický přeskum zahojí hlasování. Ukončuji hlasování jednohlasně schváleno. Promiňte, toho jsem si nevšimla. Byly tady čtyři hlasy proti. Promiňte, takže deset pro, čtyři proti. Promiňte. Praví paní předsedkyně a nyní budeme hlasovat o zprávě pana Görence o politické soudržnosti pro rozvoj. Ústní pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. 12 pro, to hotovo, 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis A, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ano, o 16, dobře, tak budeme hlasovat o 16, pozměňovací návrh 16, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Takže teď 19, Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se schváleno. 20 pro, proti, zdržel se schváleno. 21 pro. To, to odpadá, dobře. 22 pro, proti, zdržel se schváleno. 23 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se schváleno, druhá část pro. Druhá část? Takže dobře, verifikujeme první část, zahajuji elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 23. Ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 24. Pro. Pro, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis B. Pro. Proti. Zdržel se schváleno. Dvacet devět. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto.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 Mohli bychom to zkontrolovat? Já si myslím. Víte, co my tady máme problém? Strana zelených nemá správný hlasovací lístek. Takže hlasujeme elektronicky 35. Zahajuji hlasování. Takže cože hlasujeme? Já už nevím, o čem hlasujeme, říká paní předsedkyně. 35. Já nemám prostě správný hlasovací lístek, nebo co já opravdu nevím. 35 pour moi. Oui, alors je ne sais pas, ils ne font pas de signes. Bon, je m'abstiens. 35, personne ne sait, on n'a pas le bon. 35. Nikdo neví, jak hlasovat, nemáme správný hlasovací lístek. Eh, eh, faktická poznámka, paní předsedkyně. Je zde trochu zmatek, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, mohu nadnést technickou otázku či poznámku. Je zde zmatek. Co se stalo s pozněvacím návrhem číslo 2? Ne, promiňte, 27. Je to schváleno? Schváleno, dobrá. So, 35? Oui.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 Non, non, non, non, on les vote parce que donc, ça n'a pas été adopté. Tu, tu, tu, tu. Et là, donc l'amendement oral 3. Euh, Pozdně, ústní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Třicet čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh zelených. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Takže Teď jdeme ke čtyřicíce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 41, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto, 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 40 eh, Tři. No, tak teď zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 42. Zahajuji hlasování. Oui. Un moment, d'accord. Il faut me montrer, parce que je pas la bonne liste. Donc le vote est clos. Ukončuji hlasování. Schváleno. 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 2. Pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Čtyři a pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Šestka. Pro. Proti. Zdržel se? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 7, 8 a 5 bychom mohli asi dát dohromady, ne? Kdo je pro všechny tři, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže schváleno. A nyní budeme hlasovat o takto pozměněném návrhu, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno, elektronický přeskum, zahajuji. Končí hlasování. Schváleno. Jednohlasně. Nemáte žádné další otázky, nic do různého. Naše příští zasedání se bude konat 25. března od 9 do půl jedné a od 15 hodin do 18.30. A nyní my budeme pokračovat v našem zasedání eh, neveřejném budeme diskutovat o našem strategickém dialogu.